Allora iniziamo le dichiarazioni di voto. Cominciamo. Dobře, přistoupíme k vysvětlení hlasování a začneme zprávou Riveliny. Absolutorium 2009 Evropský soudní dvůr. Paní Anan, prosím. Pan Anan. Děkuji, paní předsedkyně. Milion sem, milion tam, a za chvilku půjde o skutečné peníze. Ty částky, které Evropská unie věnuje na takovéto výdaje, jsou nic v porovnání s tím, co naše státy vydávají. Irsko se chystá, nebo Portugalsko se chystá požádat o 4,2 miliony miliardy, pardon. A přitom musíme krátit výdaje na sociální položky. A ty politiky přitom selhaly. Když jsme se původně dohodli na záchraně Řecka, tak jsme říkali, že to bude stačit, abychom odradili spekulanty. Že už nic dalšího potřebovat nebudeme, bude fungovat hospodářská soutěž. A teď vidíme, že Řecko otevřeně vyjednává o dalších půjčkách. Je jasné, že ty peníze už nikdy neuvidíme a také je jasné, že porušujeme zákon. Tyto záchrany nebyly schváleny podle smlouvy, naopak jsou zakázány. A ještě horší je to, že poškozují veřejnost. Má tady Ponciho schémata, vlády nedávají peníze bankám a držitelům dluhopisů očekávají, že obyčejný daňový poplatník zaplatí. Irsko a Řecko teď musí půjčovat další peníze, aby mohli dát něco Portugalsku. A naopak, je to začarovaný kruh. Já ocituji Jarda Keplinga. Nikomu nesmíme nic zaplatit, nic vydat, bez ohledu na to, že nás to třeba nic nebude stát. Grazie, l'onorevole Fox. Pre... Děkuji a nyní pan Fox. Paní předsedkyně, dnes jsme hlasovali o absolutoriu za rok 2009 a hlasovali jsme v době, kdy v celé Evropě vlády musí přijímat úsporná opatření. Krátí se výdaje a zvyšují se daně. A přitom v Evropské unii každý rok komise žádá víc peněz. A každý rok účetní dvůr odpovídá, že ty peníze nevynakládáme dobře. Účetní dvůr říká, že účetnictví za rok 2009, o kterém jsme právě hlasovali, je postiženo chybami v podstatné míře a proto mám velkou radost, že britští konzervativce a naši dobří přátelé v Evropské konzervativní straně hlasovali proti absolutoriu pro toto účetnictví. Evropská unie by se měla mnohem lépe postarat o peníze daňových poplatníků. Děkuji. Děkuji, pan Kamal. Děkuji, paní předsedkyně. Když se mě mý voliči ptají na rozpočet Evropské unie, jedna z věcí, které nerozumí, zvlášť v těžkých dobách, kterými teď procházíme, je to, proč všechny ty peníze na něco vydáváme. Proč v době, když naše vláda musí krátit výdaje, musí snižovat výdaje na veřejné věci, vlády v Evropské unii musí dělat úplně to tež, tak proč za prvé Evropská unie žádá o víc peněz pro svůj rozpočet na další období, na další vyhlídky, ale za druhé, proč nemůže ty peníze, které už má, utratit účinně, jak už říkal kolega Fox. Účetnictví EU za rok 2009 je plné chyb. Už 15 let, teď 16. rok, nemáme účetnictví v pořádku a naši voliči se nás pořád ptají, proč nevynakládáme jejich peníze lépe. Už je čas, abychom si dali věci do pořádku. Ať si myslíte o Evropské unii, co chcete, jistě je správné, abychom peníze daňových poplatníků vynakládali moudře. Děkuji. Děkuji a není pan Baten? Ne, není tady, pan Baten tady není. Takže přejdeme na zprávu Itala, absolutorium za rok 2009 pro Evropský parlament. Pan Pakolan. parola all'onorevole Pan Golniš má slovo, prosím. Paní předsedkyně, eh, hlasoval jsem proti absolutoru tohoto parlamentu nejen z finančních důvodů, ale také z důvodů politických, protože tento parlament eh, je všechno jiného než parlament. Eh, není tady možnost skutečně diskutovat, debatovat. Takže co se týče mé osoby, je mi hamba, že jsem členem této instituce, protože skutečně tady není vůbec žádná konfrontace ideí, není tady skutečná svoboda projevu. Je to pouhý konformismus, takže děláme pouze práci, kterou by možná dělat nějaká technická agentura, která by harmonizovala pravidla. Ale co se týče zbytku, tak se tady hrajeme na OSN, Eh, řešíme otázku lidských práv v Indonésii, v Guatemala, ale nemáme tam vůbec žádné kompetence. Nejsme schopni eh, bránit práva svých vlastních eh, členů. Je to skutečně odporný parlament a je mi hambou, že jsem členem tohoto parlamentu. Grazie. La parola all'onorevole Takula. Děkuji a nyní Takula. Paní předsedkyně, jenom několik slov k rozpočtu Evropské unie. Je velice důležité, abychom zajistili, že investované peníze Evropského parlamentu jsou investovány transparentním správným způsobem. V Evropě nemáme čas. Přišla chvíle, kdy všechny členské státy musí krátit své národní rozpočty a je důležité, abychom postupovali stejným směrem. Je důležité, aby transparentnost a otevřenost byly naprosto jasné ve všem, co děláme. Několik věcí, kde chceme mít, ale naši občané chtějí mít určité škrty. Například cena Lux nebo další ceny, tady můžeme ušetřit určité finanční prostředky. Ale kultura a tvořivost jsou naopak zdrojem růstu, čili děláme škrty někde, kde bychom je naopak tedy neměli, neměli dělat, protože v těchto oblastech vidíme skutečný růst v Evropě. Měli bychom naopak eh, udělat škrty v oblasti administrativy, protože ta nepřináší žádný růst. A na závěr doufám, že reforma platů eh, bude probíhat stejným způsobem ve všech členských státech, tedy platů pro europoslance. Je tedy důležité, aby europoslanci měli stejné platy a musí se vzít v úvahu daňové systémy v jednotlivých členských státech. Grazie, ora passiamo alla relazione... Děkuji a nyní přejdeme na zprávu Moreira. Pákistán. Paní Brode. nu fik vi jo så ikke øh, stemt den endelige, den endelige beslutning hjem omkring. Děkuji. Konečné hlasování o Pakistánu ještě neprovehlo, ale já chci říci, že podle mého názoru je skutečně rozumné, aby abychom pomohli Pákistánu v těchto těžkých dobách, protože tato země zažívá těžkou dobu. 415 milionů eur EU naplánovala jako humanitární pomoc a je dobré, že jsme se nyní rozhodli upustit od cel u důležitých vývozních produktů a tím je textil a kůže. Je to proto, že jsme udělali zkušenost, že volný obchod je dobrá věc. Nicméně je také dosti sporné a když říkáme, že když, jsou naše, když naše iniciativy budou účinné, takže cla opět zavedeme. Domnívám se, že toto je přístup, který by měl parlament zrevidovat a proto je vhodné, že jsme toto rozhodnutí ještě odsunuli. Děkuji. Grazie, la parola all'onorevole Morganti. Děkuji a nyní má slovo paní, pan Morganti. Vážení Kolegové, paní předsedkyně, já musím říct, že jsem proti této zprávě, když jsme odložili hlasování, protože si myslím, že tady není sektor, kterému bychom skutečně pomohli. Například se změnily sazby pro Pakistán mohlo se to týkat některých eh, jiných dalších zemí, jako je Indie například. Je to přístup Evropské unie k těmto dohodám. Bylo to patrné již po záplavách v Pakistánu a opět eh, tady vidím určité nebezpečí, že eh, v Pakistánu se boví proti demokratické trendy. Vidíme, že Pakistán ukrýval nejnebezpečnějšího teroristů. Co se týče záplav v Benátkách, tam také eh, byly problémy, eh, především vznikly problémy pro rodiny, které se zabývají textilním průmyslem, výrobci, menší výrobci eh, textilí v podstatě nemají, nezískávají žádnou pomoc ze strany Evropské unie a jsou pod velkým tlakem také přemysťují své, svoji výrobu, ale musíme se snažit, abychom uchovali zdroje v našich regionech. Six months. Šest měsíců po záplavách v Pákistánu OSN hovořila o humanitární eh, krizi epických rozměrů. Uplynuly tři měsíce a pořád ještě nebyla odezva dostačující ze strany EU a VTO. Já jsem hlasoval proto, abychom dali Pákistánu mimořádné autonomní obchodní preference pro textilní a další výrobky pro Evropskou unii. Aby tyto obchodní preference nebyly pouze symbolické, aby nenaplnili kapsy elit v Pákistánu, žádám účinnou kontrolu ze strany demokratických odborů, aby se zajistilo, že tyto peníze půjdou na přestavbu škol a nemocnic v oblasti, kterou postihly záplavy. Velkou hrozbou pro kolektivní zájmy, zájmy všech pracujících v Pákistánu je něco, na co mě upozornila Progresivní federace v Pákistánu. Vláda hrozí, že už nepovolí odbory na národní úrovni. Děkuji. Grazie. Mi che l'onorevole Děkuji, paní Muscardini tady není, takže přejdeme na zprávu Schlitter o přechodné úpravě pro dvoustrané dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi. Takže slovo má Antonioci. il Trattato di Lisbona... Paní předsedkyně, Lisabonská smlouva vychází z přímých zahraničních investic v souvislosti se s společnou hospodářskou společ, politikou a zde je výhradně příslušná unie. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost členské státy udrželi celou řadu dohod s třetími zeměmi. Pokud chcete zabránit tomu, aby tyto dohody porušovaly e, smlouvu, pak nesmíme souhlasit s tím, co navrhoval pan Schlitter. Jde o to, že nahradíme stávající dohody. To je jediná možnost, jak zajistit významnou ochranu investorů a ochránit práva a nastolit právní jistotu. Projekt jistě jde tímto směrem a proto ho chci podpořit. Děkuji. A vnímám finule. Paní předsedkyně, já jsem hlasoval pro tuto zprávu, protože jsem plně přesvědčen o tom, že investice v zahraničí musí být kontrolovány, zvláště v souvislosti se současnou krizí. Nová smlouva, Lisabonská smlouva znamená, že EU nyní eh, je zodpovědná za investice a doufám, že komise v září stanoví jednotlivé strategické linie. Je třeba stanovit přechodné období, definovat ho a uzavřít příslušné bilaterální dohody, případně nadále udržet v platnosti, to je třeba zajistit a také je třeba zrealizovat e, určitá opatření u těch stávajících dohod nebo u těch no, dohod nových, tak, že bude možné případně uzavřít i další dohody. Právní jistota je relativní, dokud nebude vše uzavřeno a nebudou eh, dány jasné termíny pro doběhnutí bilaterálních smluv. Takže my potřebujeme přechodné období a jde o to nastolit právní jistotu. Mezitím eh, je, jsou, zodpovídají za smlouvy členské státy a já si přeji, aby komise co nejrychleji vytvořila strategická pravidla k těmto datům. Děkuji. A nyní vysvětlení hlasování ke zprávě Vitala Murery poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii. Nyní má slovo pan Rode. Dnes jsme hlasovali, aby Gruzie získala 46 milionů v podobě mikrofinanční pomoci. Tyto finanční prostředky ovšem také znamenají určitou odpovědnost. E, zajištění transparentnosti, naplnění nutných podmínek, což je důležité, protože poskytnutí těchto finančních prostředků je také v našem zájmu, protože Gruzie sehrává velice důležitou geopolitickou úlohu. Tato země byla zasažena jednak válkou e, s Ruskem a potom také finanční globální krizí, také je tam bylo uvalen, uvaleno embargo, obchodní embargo ze strany Rusko, Ruska, takže v zájmu Evropské unie, abychom podpořili reformu této vlády a myslím si, že tato zpráva tomto napomůže. Grazie, la parola all'onorevole Bielan. Děkuji a slovo má pan Bělan, prosím. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Gruzie patří k zemím strategického významu, zejména pro ty státy, které se nacházejí v jižní a východní části Evropské unie. Kromě toho spadá pod východní partnerství, jehož cílem je přiblížit tyto národy. Je to také země, která eh, je nakloněna Evropské unii a spolupráci s NATO. Musíme zajistit, že tato země zůstane v evropské sféře působnosti. Mikrofinanční systém pomoci, který byl zaveden v roce 2009, zůstává klíčovým prvkem, který přispívá k národní bezpečnosti a hospodářské stabilitě této země. Proto naprosto souhlasím s rozhodnutím, které přijala Evropská komise, pokud je o další prostředky, které mají vylepšit finanční podmínky v Gruzii. Děkuji. Děkuji. Dopolední zasedání je tím uzavřeno. A přerušuji zasedání až do 3 hodin odpoledne.